Vážení kolegové, pokud eh, dovolíte, přistoupíme k hlasování. Nejprve dovolte, abych tady přivítal místo předsedu výboru Ekon. Pan Valtieri se omlouvá, má jiné povinnosti v Itálii. Takže tady vítám pana místopředsedu výboru Ekon. Vítám tady také poslance výboru Ekon, pokud jde o dnešní hlasování o návrhu usnesení podle jednacího řádu článku 105.3. Jedná se o nařízení komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení 2016 lomeno 1675 a směrnice 2015 lomeno 849 se doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky. Tak jak víte, na základě námitek jednotlivých skupin většina koordinátorů uvedla, že je možné odmítnout akty přenesené pravomoci my jsme se tedy rozhodli, že budeme hlasovat společně. Ještě připomenu hlasovací postup a lhůty. Roz... Máme rozšířenou eh, lhůtu o další měsíc, pokud jde o dohled. To znamená, že můžeme podat právní námitku do 24. ledna příštího roku a dnešní návrh bude na plenárním zasedání v lednu 2017. V této souvislosti Eko na Libe podali návrh eh, usnesení eh, v pozměněném znění. Nejprve tady budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a následně o celém usnesení. Takže přistoupíme k hlasování. Myslím, že pan spolupředseda chce také vystoupit s krátkým úvodem. Ano, děkuji vám, pane Moraesi, jenom skutečně vteřinku, abych poděkoval jak vám a zároveň všem, abych připomněl i poslancům výboru EKON, že následně budeme pokračovat v našem zasedání eh, v místnosti 1A. Děkuji. Takže vážení kolegové, přistoupíme k hlasování. Nejprve odstavec 1 původního textu. Hlasování je zahájeno, jenom připomínám, že bude probíhat plně elektronicky. The vote is closed. Končím hlasování. That is carried. Schváleno. Okay, colleagues, just pause. Takže vážení kolegové, vteřinku pauza. Obviously Econ is here, so let me just pause. Um, just before we... Ještě než tedy znovu začneme, vážení kolegové, vteřinku poprosím o klid. Ti z vás, kdo nemají hlasovací karty, přihlaste se mi prosím teď, já si vás počítám. Are you indicating, Mr. Michel, you don't have your card? Okay. Vy nemáte také kartu, pane Micheli. Okay, for all three, for all three. Takže jsou to tři kolegové, kteří se nepřinesli hlasovací karty. Hlasujte prosím rukou a my váš hlas započteme. Tak, ještě, ještě někdo máte nějakou připomínku? Nikoliv, takže ještě jednou hlasujeme o odstavce číslo jedna. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec číslo 2. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec číslo 3. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 4. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní právní východisko, původní text eh, číslo jedna, Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Právní východisko 2. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Právní východisko 3. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Právní východisko 4. Můžete hlasovat, prosím. Closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Právní východisko 4a nové. Návrh číslo 1. Můžete hlasovat. Closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Právní východisko 5. Můžete hlasovat, prosím. Closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Právní východisko 6. Můžete hlasovat. Closed. Končím hlasování. Schváleno. Právní východisko 6a nové. Návrh 2. Můžete hlasovat. Closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Právní východisko 7a nové. Návrh 3. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Úvodní ustanovení A. Můžete hlasovat. Closed. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení AA nové, návrh 4, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování schváleno. Úvodní ustanovení AB nové, návrh 5 můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení B můžete hlasovat, prosím. Closed. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení BA, nové návrh 6, můžete hlasovat. Closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Úvodní ustanovení C. Můžete hlasovat. Closed. Končím hlasování. Schváleno. Nyní úvodní ustanovení C a nové návrh 7. Můžete hlasovat, prosím. Closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní úvodní ustanovení CP, návrh 8. Můžete hlasovat. Closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Úvodní ustanovení D. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Úvodní ustanovení d) a návrh 9, můžete hlasovat. Closed. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení E, návrh 10. Můžete hlasovat, prosím. Closed. Končím hlasování. Schváleno. Původní text nyní. Můžete hlasovat, prosím. Closed. Končím hlasování. Můžeme přeskočit ten původní text, máte pravdu. Takže teď návrh 11, úvodní ustanovení E. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 12. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 13. Můžete hlasovat. Pan předseda se opravuje. Je potřeba hlasovat o původním textu. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl schválen, nyní pozměňovací návrh 13. Můžete hlasovat. Closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní jmenovité hlasování, prosím. Budeme hlasovat o celém textu v pozměněném znění. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno 47 hlasů pro, 8 hlasí, hlasů proti, 25 kolegů se zdrželo. Um, Vážení kolegové, takže Hlasovat na plenárce se bude v lednu příštího roku. Teď si uděláme krátkou technickou pauzu. Děkuji kolegům z výboru Ekon. A pokud jde o náš výbor Libe, přistoupíme po krátké pauze k našemu vlastnímu hlasování.